Milí kolegové, navrhuji, abychom zahájili naši práci. Máme mimořádně jednání výboru pro rozpočet, které je soustředěno na dva půl dny v jednom dni, dnes dopoledne a dnes odpoledne. A mezi dopoledním a odpoledním jednáním proběhne jednání koordinátorů v tomto sále od 14 do 15 hodin. A pořad jednání koordinátorů je stručný, bude vám rozdán v následujících minutách, tedy bude rozdán koordinátorům a budeme dopoledne hlasovat. A odpoledne budeme přijímat komisaře Levandovského od 15 do 16 hodin in kamera za zavřenými dveřmi a budeme s ním pokračovat od 16 do 16.30, tedy v otevřeném jednání s přístupem veřejnosti. Jinak naše jednání jako obvykle šířeno webstreamem přes internet a budeme pokračovat v naší práci zítra v trošku odlišném rámci, v rámci meziinstitucionální konference o rozpočtovém víceletém rámci. Je to již druhá konference. První se konala v říjnu loňského roku, druhá se koná zítra a je společně uspořádána parlamentem, to je s naším výborem a dánským předsednictvím. A my jsme přizvali i zástupce 27 vlád členských států a všech národních parlamentů, aby se každý mohl vyjádřit k tomu, co očekává od evropského rozpočtu pro následující léta a také pokud je o financování tohoto roku. Viděli jste pořád jednání. A chci upřesnit, že v souladu s, se zpravodají body 6, 8, 11, 13 a 15 budou přeloženy na naše jednání 29. března. A bod 22 nebudeme také projednávat. Tedy není-li připomínek, považuji pořad jednání za schválený. Bod 2 ohlášení předsedy. Ty jsou v Kobu News, to nemám, to tedy nebudu rozvádět. Bod 3. Zmínil jsem konferenci, která proběhne zítra. Snad eh, několik slov k jiné konferenci, která se konala včera a předevčírem v Kodani na pozvání Folketingu dánského parlamentu. Jehož eh, předsedkyně rozpočtového výboru pozvala své partnery, předsedy rozpočtových výborů, hospodářských výborů a rozpočtových výborů z 20 šesti členských států Evropské unie a také tam byla tedy předsedkyně Ekonu a já sám a pan Stolojan tam byl z Ekonu a já jsem zastupoval eh, rozpočtový výbor. Tato konference trvala dva dny. Já jsem tam byl první den, kdy se hovořilo právě o evropském rozpočtu a o víceletém finančním rámci. A došlo k zajímavé rozpravě na téma nových vlastních zdrojů, tedy daň z finančních transakcí a také o výdajových kategoriích, které budou financovány v období 2014-2020. A toto jednání je vlastně přípravou pro naši zítřejší konferenci. A je třeba si konec konců položit otázku, kdy až skončí tyto meziparlamentní a meziinstitucionální konference, třeba se zeptat, jak lépe uspořádat naše harmonogramy, abychom vlastně po několika týdnech nezvali stejné zástupce stejných parlamentů na stejné téma, jenom v jiném rámci. Od nulového dialogu s parlamenty jsme se dostali do situace, kde vedeme nepřetržitý dialog, takže bude třeba se nad tím zamyslet. Ale ten vývoj je celkově pozitivní a nevím, zda je tu zastoupeno dánské předsednictví, ale chci vyzdvihnout dánské předsednictví za způsob, jak, jak dánská vláda i dánský parlament, Folketing, vykonávají svou odpovědnost během předsednictví v evropském konstruktivním duchu. A zítra budeme mít tu čest zahájit naši práci předsedou Šulcem, předsedou Barozem a dánskou premiérkou, naší bývalou kolegyní, paní Tuning Schmidt. Bod 3. Schválení zápisu našeho jednání z 28. února. Jako obvykle není-li námitek do konce našeho dnešního jednání, budeme považovat tento zápis za schválený. Takže navrhuji, abychom přešli nyní prezentaci která oficiálně není na pořadu jednání a kterou jsme na dnešek naplánovali. Poprosím o klid, říká předseda. Jde o prezentaci studie, kterou jsme požadovali, kterou jsme si vlastně objednali. u odborníků na téma kontroly zahraniční politiky ze strany národních parlamentů a Evropského parlamentu. Jak, jaká ponaučení je možné načerpat z těchto kontrol? A prosím o klid. Paní Němcký, kterou zde zdravím, jejíž jméno je dnes eh, Salato. To je v pořádku. Nataša Němský měla na starosti dohled nad touto studií. Tedy název je za ucelenější, strategičtější a nákladově efektivnější zahraniční politiku EU. Bylo to svěřeno doktorce Julie Swiss, asistentkou na univerzitě v Cambridge a její kolegyně doktorance na této univerzitě, takže tyto dámy jsou autorkami. Naděždo, přejete si uvést tuto studii? Děkuji vám, máte slovo. Děkuji. Pane předsedo, já bych chtěla poděkovat eh, badatelkám za zajímavou práci na toto téma. Tato studia přichází v pravou chvíli protože dnes budeme jednat o nových nařízeních pro finanční nástroje pro vnější akci. A poprvé jednání se bude týkat finančního rámce v kontextu Lisabonské smlouvy, která definuje nový institucionální rámec pro vnější akci, včetně vytvoření eh, Evropské služby pro vnější akci. Tedy budeme zkoumat i vklady současně projednávaného finančního nařízení. A je to často naším tématem ve výboru. Snažíme se utahovat opasek a snižovat náklady pro ostatní, ale také hovoříme o integraci, efektivitě a evropské dividendě a evropské přidané hodnotě. A je třeba kreativně zkoumat možnosti pro synergie. Synergie, neznamenají nekonečnou expanzi pravomocí. Potřebujeme racionalizaci našich eh, cílů v oblasti spolupráce, soustředit se na výsledky a maximální dopad za, za současných zdrojů. Nebudeme nutně překračovat národní kompetence. Budeme se zabývat koordinací a sdílením zdrojů v zahraničních záležitostech skrze bilaterální a multilaterální dohody s členskými státy. Proč, toho ne, proč to nedokázat v rámci EU? Pokud existují společné evropské zájmy, asi bychom mohli očekávat také jednolité zahraniční zájmy a společné programování krokem tímto směrem jež probíhá obsáhlý výzkum, který dokazuje, že je možno dosáhnout synergii v oblasti například rozvojové pomoci, obrané politiky, diplomatických a konzulárních služeb. Jak explicitně řešit tyto záležitosti? Za prvé, Evropská unie je evidentně celosvětovým lídrem při prevenci konfliktů, peacebuildingu a krizovém managementu a sehrává klíčovou úlohu u nových globálních výzev. Prevence a zdvojování je, je také určitou synergií, která, kterou bychom neměli podporovat a měli bychom o ní vědět. A naše úloha je reprodukovat a získat informace o výhodách společného zahraničního přístupu a měli bychom se snažit o potenciální synergie, abychom podporovali země ke spolupráci nad rámec tradičních spojenectví. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní zpravodajko. A nyní vám dávám slovo pro prezentaci vaší studie. Merci bien. Děkuji. Děkuji paní Nensky za skvělý úvod. nyní ona stanovila souvislosti, proč nyní byla tato studie zpracována. Já se také zmíním o tom, co bylo naším cílem v rámci této studie a já také se zmíním o celkovém cíli této studie a potom předám také slovo své kolegyni. Zpráva Zprávu jsme napsali s eh, kolegyní Arielou a s dalším kolegou z Cambridge, který bohužel nemohu dnes přijet. Je to multinárodní projekt a zabývali jsme se rolí národních parlamentů v rámci evropského rozhodování. Je to eh, takový projekt, který byl zpracován v několika městech Cambridge, v Maastrichtu, v Kolíně a v dalších městech. A my zde hodláme také prezentovat názory na financování zahraniční politiky a také se hodláme zabývat o sy- synergiemi mezi národními a parlamenty a Evropským parlamentem. To tady také uvidíte na foliích. Vybrali jsme si šest parlamentů Francii, Irsko, Ang- Polsko a další a snažili jsme se pokrýt tedy šest států, které jsou na severu, na jihu a potom jsou to také západní a východní státy, to jsou státy, které se zabývají především rozvojovou pomocí a také prevencí uh, a zabývali jsme se také zahraničními oblastmi, což je Palestina, Libye a Afganistán. A my se k tomu dostaneme za chvilku ještě detailně. A my jsme se především chtěli zabývat širokou zahraniční politikou z hlediska prevencí konfliktů. A také synergie jsou v jednotlivých oblastech různé. Pokud se týče analytického nástroje, tak eh, to je velice velice složité. Když chceme měřit synergie, tak potřebujeme více informací z jednotlivých států. To se týká informace o zahraniční politice, o rozpočtu, kolik to stojí například provozovat e, velvyslanectví. Takže tady jsme měli tři výzvy. Za prvé je to důležité vůbec najít příslušné údaje. To je velká výzva. A potom tady se to týká různých úkolů, například při prevenci konfliktu a u e, konsulární práce a práce na velvyslanectvích. Takže na to také jsme museli museli vyvinout různé nástroje. A e, studie se zabývá především tím, že z Lisabonské smlouvy vyplývá pro Evropský parlament více pravomocí. Tyto pravomoce také jsou k dispozici potom národním parlamentům a tak mohou národní parlamenty s Evropským parlamentem lépe a více spolupracovat. Finanční krize tak také však snížila rozpočty a rozpočtové výdaje. A to v oblasti rozvojové pomoci a také v oblasti obrany existují důvody, proč státy by chtěly e, šetřit. Také e, u oblasti e, veřejných zakázek, v oblasti obrany je třeba dělat škrty a úspory. Také, jak řekla paní Něvský, tady existuje tedy kontext budoucího víceletého finančního rámce, takže nyní je opravdu na čase, abychom se úvahami o úsporách zabývali. A nyní předám slovo své kolegyni. Děkuji vám. Než budu pokračovat, tak chci vás seznámit s prezentací. Nejdříve budeme hovořit o rozpočtových praxích v národních parlamentech a budeme hovořit také o překážkách pro koordinaci mezi národními parlamenty. A také se budeme zabývat eh, jednotlivými zeměmi a budeme se snažit definovat oblasti, kde lze také formulovat eh, synergie a třetí část prezentace tyto dvě věci spojuje a zpracovává analytický nástroj, tak abychom mohli skutečně definovat synergické efekty mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem. a přitom je třeba také zachovat velkou míru kontroly. Jak již jsem eh, řekla, tak jsme se zaměřili na Irsko, Dánsko, Spojené království, Francii, Itálii a Polsko. V těchto zemích jsou různé politiky, některé země se více zaměřují na vojenskou a branou politiku, jiné země se zaměřují především na rozvojovou pomoc, V některé země jsou členy NATO, jiné ne a také tady existují různé způsoby rozpočtování. A my jsme také dospěli dospěli k tomu, že e, také těmito věcmi a rozdíly se musí parlamenty zabývat, aby spolu posléze mohly lépe spolupracovat. Jedna záležitostí je a že musíme formulovat nejlepší praxi v, nej, v parlamentních procesech. Tady Máke ve zprávě hovoříme o tom, jak parlament e, pracují a my také zde vysvětlujeme rozpočtový proces v jednotlivých členských státech, tedy kterými se zabýváme. Jde o to, abychom řeš, definovali nejlepší praxe, ale e, my jsme dospěli k potížím při definici e, praktik praktického fungování a rozpočtování. A my jsme dospěli k tomu, že jeden parlament například má velice efektivní přístup, ale jiný ne ale také jsme dospěli k tomu, že především dochází k roztříštěnému eh, rozhodování. Vypadá to, že jednotlivá ministerstva v jednotlivých zemích spolu nehovoří. To znamená, že také eh, jednotlivá ministerstva pro obranu, pro dopravu, pro rozvoj spolu nehovoří a stejně tak je tomu i v parlamentech. Takže eh, za poslanci přesně nevědí, jak se dělají veškeré veškerá rozhodování a komplexní rozhodování se prostě nekoná. A také je tady nedostatek jasné strategie. My jsme zde definovali mezery a také přesahy. Například v oblasti e, Velké Británie. Tady například obrana se zabývá Afganistánem, ale rozvojová pomoc nebo lidé zabývající se rozvojovou pomocí nehovoří se zaměstnanci s lidmi z ministerstva obrany. A já se domnívám, že toto lze především napravit lepší koordinací informovaností. A také jsme viděli, že když dochází k roztříštěnému rozhodování, tak také potom se roztříštěně kontroluje. Často to bývají parlamentní výbory, který jistý přehled mají, mají, ale není to celistvý holistický přehled. A je také nutné pak dát dohromady rezortní expertízu a know-how s parlamentní expertízou. To znamená, že je důležité horizontálně dobře komunikovat vyjednávat. A je nutné také, aby parlamenty více spolu spolupracovaly. Proto existuje příležitost, ale poslanci musí také eh, pochopit, že musí spolupracovat a nesmí si vzájemně konkurovat. Především národní poslanci zrovna si nechtějí Eh, nechtějí postoupit eh, eh, pravomoci například na úroveň Evropského parlamentu. Je třeba zde zlepšit komunikaci, ale je také třeba uznat, že Evropský parlament a národní parlamenty se mohou dobře doplňovat. Ale také jsme našli příklady pro dobrou praxi. A to tady vidíte. My jsme například dospěli k tomu, že francouzský parlament je velice dobrým příkladem, protože systematicky a metodicky přistupuje k kontrolám ex ante a také ex post. A také jsou ve výborech zastoupeni zástupci rezortních výborů. A tak také neustále jednotlivé výbory spolupracují s rozpočtovou kontrolou či s Národním kontrolním úřadem. A E, zde také stále sleduje provádění rozpočtu. Na vertikální úrovni jsme zjistili, že Dánsko je velice dobrým příkladem pro stílení informací mezi Evropským parlamentem a Národním parlamentem protože dánský parlament má stálý e, kontakt s Evropským parlament a to by měl být standard e, v rámci Evropy. Není možné, aby informace zůstávaly pouze v jednotlivých útvarech. A když se dostanu nyní ke studii a také k integraci jednotlivých zpráv, tak eh, my jsme se zabývali také zahraničními politikami a jimi synergie. Tady jsou dvě možnosti. Za prvé je spolupráce parlamentu a potom také, jak zahraničně politické otázky mohou být nahlíženy společně, zdali je možné zde něco úspor. Eh, synergie neznamená dělat pouze více, ale vydávat peníze eh, účelněji. My jsme se například zabývali palestinskými oblastmi, Afganistánem a Libyí. Na palestinských územích to je oblast, kde se zapojují evropské státy již celé desítky let a také zde sehrává svou velice důležitou roli Evropský parlament a evropské instituce. Pokud se týče rozvojové pomoci palestinským Eh, oblastem, tak tady Evropská unie zde vynakládá velké finanční stroje. A zde je otázka, zdali některé finanční stroje jsou duplikovány, dochází k duplicitě, zdali by bylo možné například také sdílet ambasády, tak aby, se, aby jednotlivé státy nemusely vydávat peníze na stejné zaměstnance na velvyslanectvích a tak dále. Eh, v případě Palestiny my jsme zjistili, že Italové eh, dávají velkou část peněz, ale celkově je to malá částka Itálie malým dárcem, ale Italové podporují také palestinské uprchlíky v Libanonu, takže tady by bylo možné vyměnit si nejlepší praxi a také by mohly členské státy poskytovat podporu jiným na, jinými způsoby. Například Itálie vydává peníze formou podpory nevládních organizací, ale Spojené království například také dává peníze přímo a podporuje eh, vývoj v palestinských územích přímo. A jde ale však o to, abychom také zkontrolovali, zda ty, tyto finanční prostředky jsou vynakládány účinně a účelně. To znamená, že jednotlivé členské státy a Evropské Evropská unie by mohly zkoumat eh, výsledky eh, vydávání eh, finančních prostředků a také možná tady by byly také synergie mezi Irskem a Polskem, například v oblasti podpory rozvoje venkova. A pokud se týče Afganistánu, tak eh, v Afganistánu se začalo vojenskou intervencí, ale také se zde poskytuje eh, rozvojová pomoc. A zde je velká výzva pro vytvoření jednotného evropského přístupu. Například Irsko nechce se zapojovat do vojenských akcí v Afganistánu a eh, je jasné, že rozvojovou pomoc chce zcela oddělit od vojenských zásahů, ale také pomoc ze strany Spojeného království může být také využena, využita eh, spíš na vojenské účely. No, je tady přístup, který Eh, se liší. Jedna, eh, jed, některé země se chtějí zaměřovat eh, výhradně na rozvojovou pomoc, jiné země na podporu vojenské intervence. A jsou tady například synergie mezi Spojenou královstvím a Dánsko, které chtějí poskytovat jak vojenskou, tak i rozvojovou pomoc. Francie se chová trošku jinak. Ta především podporuje vojenské zásahy, takže celkové výdaje jsou omezené, protože Například Francie vydává na rozvojovou pomoc pouze 3 miliardy, zatímco Velká Británie daleko vyšší částku. Eh, podpora a rozvoj eh, jsou velice důležité a je důležité, aby Například se podporovaly jednotlivé oblasti, což je například oblast Helman, kterou podporuje Spojené království. Ale musíme zde dávat také pozor na přesahy a já se domnívám, že v oblasti Afganistánu se spolupracuje poměrně dobře, ale lze činnost ještě dále racionalizovat. Je třeba zabezpečit především nejle- dobrou komunikaci a je také třeba, aby jestliže některý e, stát vstoupí do Afganistánu a financuje rozvojovou pomoc, aby v tom nadále pokračoval. A také poslední případ je Libye, což je poslední případ a je to příklad, kde e, vojenská intervence byla vedena na tem a Francie a Velká Británie zde byly v čele. A já jsem udělala určitou chybu v čísle, které se vám sdělila pro Afganistán, to byla čísla pro Libii. A my tady vidíme čísla, která si sami můžete přijít, takže, přečíst. Takže tady vidíme, že to byly velké velké částky, které byly vydány na vojenskou intervenci, ale potom byly rozdíly v podpoře ob, eh, časového období po vojenském zásahu, tedy eh, na, v oblasti rekonstrukce po válečném konfliktu. A Spojené království a Francie se rozhodli také podporovat následné období rekonstrukce a obnovy. A my také doufáme, že takto to bude pokračovat. Evropská unie již se zavázala k tomu, že bude eh, ochraňovat eh, a poskytovat humanitární pomoc. To znamená, že neposkytuje humanitární pomoc pouze Francie a Spojené království. Je to takový posun od vojenské intervence směrem k podpoře rozvoji. A tady máme opravdu zase ten rozdíl mezi státy, které se více zapojí vojensky a které poskytují vojenskou eh, rozvojovou pomoc. A my je je důležité si uvědomit, že také existuje další celá řada bilaterálních iniciativ. Také námořní operace mezi eh, eh, ve spolupráci Nizozemska a Belgie. To je velice dobrý příklad na racionalizace. Potom také anglo-francouzská obraná smlouva to je mimo rámec EU, ale vytváří to synergie. A jestli by chtěli eh, členské státy šetřit v oblasti obrany, pak toto je dobrá cesta. Nizozemsko-belgická cesta je skvělým příkladem, dokonce se sdílí zde cvičení eh, vojáků a podobně. Takže my navrhujeme, tak, aby na základě tří studií, které byly eh, zpracovány, se přikročilo nyní k vytváření synergií, tak aby se společně také vypisovaly společné veřejné zakázky a také se sdílaly velvyslanectví. To je ono slovo tedy co-location. A pokud se týče pomoci, eh, že nevská promiňte, omlouvá se řečnická, řečnice, e, pařížská deklarace také vytváří spojenectví v oblasti poskytování pomoci. A spojené společné veřejné zakázky e, tady vidíme, že členské státy zatím nehodlají vstupovat do společných soutěží v oblasti veřejných zakázek. Eh, Jedna z věcí, která byla v počátku jasná v naší připravenosti, jak je obtížné nalézt nezbytné informace, abychom mohli začít definovat tuto problematiku. A když jsme začali synergie definovat, tak bylo třeba podniknout několik kroků. A parlamenty jsou optimální v tomto směru. Tedy máme analytické nástroje, které jsou trošku odlišné oproti zahraniční obrané politice. A chtěli jsme zmocnit parlamenty, aby mohli využít své značné zdroje a schopnosti pro vzájemnou komunikaci a nalézt tedy a realizovat příslušné synergie. A pokud jde o rozvojovou pomoc, tam jsme tvrdili, že nejdříve zna, zní to primitivně, ale neděje se to. Je skutečně třeba definovat politické aspirace jednotlivých států. Je dobré hovořit o synergiích, ale je třeba na, nalézt, zda politické aspirace u příslušných států se shodují. A to je dobré pro vyhodnocení eh, rozpočtových závazků a následně je třeba vlastně vyhodnotit agregátní zdroje, a které je možné použít pro určitou iniciativu, kde byla zjištěna synergie současně jsme vyvinuli další nástroje, tedy definovat tedy informace o výdajích podle jednotlivých dárcovských eh, zemí a příslušných příjemců. A potom jsme také stanovili cíle, ať už jde o gramotnost eh, a další rozvoje případné cíle. A to by mělo umožnit parlamentům definovat potenciální synergie nástroj pro obranu a diplomaci je trošku odlišný, protože prostředí se liší a ty výdaje jsou dlouhodobější. A to se týká také veřejných zakázek. Ale první cíle byly, bylo, byla revize cílů a závazků a příslušné cíle v oblasti infrastruktury a personální obsazení. A potom se vlastně také definují příslušné nedostatky či přebytky. A my jsme se snažili, aby to vypadalo jednoduše na průsvitkách, ale v souladu s příslušnými budoucími doporučeními, když jsme prováděli náš výzkum, tak jsme eh, vlastně nalezli více problémů než řešení. A to vyvolalo obavy, vlastně co nabídneme, pokud je o naše doporučení. Ale zjistili jsme, že pokud máme problémy s nedokonalými informacemi a zdvojování, pokud jde o dárcovské státy, tak existují i přejitosti pro značné úspory, pokud dojde k lepší spolupráci mezi parlamenty, mezi členskými státy a Evropskou unii. A domníváme se, že by to mělo být jednoznačné, ale vyžaduje to na národní úrovni zlepšenou vnitřní spolupráci mezi rezorty a také s parlamentem. A bude třeba vytvořit jasnou národní strategii. A to bude zase závis, záviset na strategii zahraniční politiky s jasnou orientací, pokud jde o úlohu, kterou členské státy chtějí sehrát, pokud je o vojenský zásah, jaké kapacity jsou potřeba. A to také platí na úrovni Evropské unie. Ambice Evropské unie musí být řešeny na základě rozpočtových prostředků, které jsou k dispozici a rozvojová pomoc, a to je závazek pro všechny členské státy, co představuje 0,7 HDP. Pouze Dánsko překonává tento cíl, dává 0,8 ale většina dárcovských států to neplní. Spojené království se k tomu směřuje. A otázkou je, kolik prostředků chtějí lidé vynakládat a jak je vynaložíme tyto prostředky. A myslím, že nikdo nechce říct si veřejně, my dosáhneme tohoto cíle. A splnění toho cíle znamená, že budeme moci získat lepší výsledky, pokud jde o pomoc. A pokud jde o vojenské kapacity, vlastně čeho chceme kolektivně dosáhnout. Jak o tom budeme rozhodovat? A zlepšená vnitřní koordinace a koordinace na evropské úrovni jsou velmi důležité. A to vyžaduje zkvalitnění informací, transparentní rozpočtový proces, výměna informací o rozpočtech, ale i jasné informace o nákladech, aktivitách a kapacitách. Potřebujeme vertikální a horizontální komunikaci. Je třeba, se zlepšila uvnitř organizací, aby se zlepšila horizontálně mezi parlamenty a mezi parlamentními výbory a také vertikálně mezi Národním parlamentem a Evropským parlamentem. A to by nám mohlo Eh, umožnit eh, zracionalizovat celou aktivitu a uspořit a docílit efektivnějších výsledků, ale vyžaduje to jasnou koordinaci. A závěrem tedy je možné uspořit zcela evidentně. Existují osvědčené postupy, kde zdokonalení vztahu mezi rozpočtovými výbory může být prospěšné. Možné nalézt a řešit synergie a je třeba také jasně stanovit, jaké jsou ambice a cíle členských států a Evropské unie. Na základě upřímné a otevřené výměny informací a to vyžaduje koordinaci. A pokud je o parlamentní rozměr, je třeba využít eh, článek 10 protokolu 1 k Lisabonské smlouvě. Ale je zcela jasné, že existují ještě otázky týkající se interakce národních parlamentů, protože národní poslanci jsou skeptičtí, pokud jde o účast na vašich jednáních v Bruselu. A tam bilaterální skupina, spolupráce malých skupin je efektivnější. Například anglicko-francouzská vojenská smlouva je monitorována malým podvýborem obou parlamentů, Francie a Spojeného království. Takže existují možnosti pro koordinaci. A konečně jeden návrh na závěr velká jednání nefungují vždy dobře. A já mám určitý problém z dopoledne. Poprvé hovořím v parlamentu a když hovořím, tak stojím a, a mohu navázat e, oční kontakt. Ale problém je, že většina z vás se dívá na můj zátylek s výjimkou pana předsedy. A tak já nemohu vycítit vaše reakce. A pokud probíhají setkání národních parlamentů, a Evropského parlamentu vytvoření osobní dynamiky a, oč, a navázání oč, eh, očního kontaktu je takto velmi obtížné, takže lidé se lidé by se měli seznamovat skrze stranickou politiku, skrze různé sociální sítě a měli bychom neformálně hovořit. A tak bychom vytvořili virtuální síť, abychom mohli provádět věci souběžně. Abychom se zbavili informačního deficitu a zjistili, co se vlastně děje, Vyžaduje to zcela systematický přístup v členských státech a v Evropském parlamentu. A toho je možné docíhnout, eh, dosáhnout. A chceme vědět vlastně, kolik vydáváme v Palestině, kdo dělá co, který projekt tam právě běží. A jednotlivé národní parlamenty a oborové výbory prostě tyto informace nezískají, ale systematické, systematický přístup může uvolnit obrovskou sumu informací. Takže existují způsoby, jak zlepšená informovanost a komunikace nám mohou umožnit získat eh, lepší přehled o reálných příležitostech. A to vyžaduje mnohem kvalitnější koordinace informací. Něco je možné na národní úrovni skrze vazeb eh, europoslanců a národních poslanců, jako v Dánsku. A je třeba pracovat na základě vzájemné úcty a interakce mezi národními poslanci a europoslanci. Takže tím skončím a nyní vaše otázky. Merci beaucoup, mesdames. Merci. Milé dámy, děkuji vám za tuto velmi jasnou prezentaci, která obsahovala spoustu informací a zajímavých analýz, kterým jste dali takový osobní přístup, kterého si vážíme. Goran Ferm a pak pan Hartung. Eh, eh. Děkuji. Tato prezentace byla velice užitečná, protože my o tomto tématu již mnoho let v parlamentu diskutujeme. Já mám dotaz a jednu připomínku. My všichni víme, že vytvoření společné obrané politiky je složitá věc především některé členské státy, které jsou bývalé velmoci jako Francie a Spojené království, se neradi vzdávají své role ve prospěch Evropské unie. My to také vidíme na příkladu Francie a také křesla v OSN a v Radě bezpečnosti. A možná, že přístup bottom-up by byl lepší, když bychom eh, opravdu viděli spolu spolupráci a tu také vidíme v Afghánistánu a v Libyi, že se odehrává od zdola nahoru a to také by nám mohlo vytvářet větší důvěru a společnou zahraniční politiku. Je dobré, že mnoho členských států a Unie eh, se zapojují do společných akcí. Bylo by tak je dobré, že tomu tak je, ale my musíme diskutovat o tom, zdali určité akce jsou dobře koordinovány, zdali toto vede také k rozumnému rozdělení rozhodování a odpovědnosti mezi jednotlivými partnery. Mě by zajímalo, zdali je efektivní působit na úrovni Evropské unie a nebo aby se spíše koordinovaly národní akce. Vy tady navrhujete, aby národní akce byly spíše nahrazeny evropskými akcemi. To znamená, že se má Evropská unie spíše zapojit do akcí a nebo zdali se mají spíše koordinovat národní akce a činnosti. Jestliže Evropská unie má převzít iniciativu, iniciativu, pak musíme dále budovat evropské eh, kapacity. A nebo spíše máme spíše koordinovat jednotlivé národní akce. Děkuji. And more money. <laughs> Eh, Monsieur Hartung. Pan Hartung. Eh, Děkuji, pane předsedo. Děkuji rovněž za tuto studii, ke které mě napadá jedna otázka, a totiž potřebujeme vůbec zahraniční politiku Evropské unie. Národní členské státy mají svou vlastní zahraniční politiku a skutečnost, že tomuto tak je, souvisí s tím, že jsou závislí na mezinárodních podmínkách, rovněž na bilaterálních vztazích, které mají. Evropská unie určité země podporuje, které ale potom útočí na jiné země. Izrael je příkladem, například Nizozemsko říká, že by rádo podpořilo Izrael, ale ne palestinská území, která rovněž eh, útočí. Tedy Já jsem tady nadnesl tuto otázku a rád bych taky věděl, kolik eh, peněz dostává Palestina od Evropské unie, ale komise tuto otázku dosud nezodpověděla. Děkuji. Děkuji. Chtěla bych poukázat na to, že jsme založili vlastní instituci Evropskou službu pro vnější činnost, právě proto, aby převzala ty úkoly, o kterých jste zde hovořili. Ráda bych věděla, eh, jaký je váš názor na koordinaci Evropské služby pro věční vnější činnost, jak to současně vypadá, jak by se to mělo dále vyvíjet. Vy jste tady nadnesli celou řadu návrhů, ale příliš konkrétní nebyly. Protože my prostě máme instituce, které jsou za to zodpovědné i pro ty programy, pro to plánování a také pro spolupráci mezi komisí a Evropskou službou pro vnější činnost. Takže já bych se o tomto ráda dozvěděla více detailů. Děkuji. Studie se to netýkala. Avšak eh, na to budeme muset zadat něco dalšího. Žádné další poznámky. Naděždo, chcete se ještě zeptat na něco vystupujícím? Thank you. Děkuji. Já plně souhlasím s předloženými doporučeními. Já chci pouze říci, že zabezpečím, abychom také těžili, vytěžili z těchto závěrů, abychom o nich diskutovali a chci ještě jednou zopakovat, že opravdu potřebujeme racionalizovat naše prostředky a také společné programování je pro nás velice důležité. Důležitá je koordinace. Je možné dosáhnout rychlých eh, synergických efektů v obrané politice, v, eh, u konzulární služeb, u velvyslanectví a podobně, a i v rozvojové pomoci. A já si myslím, že toto odstraní pochybnosti, zdali jsme schopni vytvořeno, vytvořit společnou zahraniční politiku, e, protože vůči tomu zní hodně skeptických hlasů. Já jsem však příznivcem společné evropské politiky. Já si myslím, že by nám to prospělo všem. Děkuji. Smith, Chcete zareagovat, paní Smith, na otázky pana Ferna třeba? Thank you. Děkuji. Velice stručně chci reagovat na paní Gresle. My se velice snažíme a snažili jsme se eh, formulovat naši zprávu tak, aby nezasahovala do jiných zpráv, proto jsme se nezaměřili na službu pro vnější činnost. My jsme to, co my jsme tady sepsali, se nezabývá vnější činností. A na to, abychom uspořili, je opravdu dobré e, spojit ambasády, kde by zástupci Evropské unie byli vlastně pod jednou střechou. A tak by se také mohlo hodně uspořit a tak bychom také měli lepší interakci. Jestliže vlastně vrazíte do jiných lidí na stejné chodbě, tak s nimi začnete hovořit. A z toho také vyplývá vyplývá jasný prospěch. A já se domnívám, že takové to sloučení ambasád by byla dobrá věc. Ale my jsme se nezabývali vnější službou, protože jsme nechtěli zasahovat do jiných oblastí. A pokud se týče Nizozemska a, Nizozemska a také palestinských území, tak od to, na to se ptal Fan Fern. Tady existují možnosti pro přístup ze spoda nahoru. My to také vidíme v rozvojové pomoci. Například rozvojové organizace, promiňte, nevládní organizace v rozvojové pomoci spolu velice dobře mluví, takže přístup ze stola nahoru je prospěšný a vhodný. A pokud se týče spolupráce a koordinace, tak já se nedomnívám, že členské státy budou budou souhlasit s tím, aby Evropská unie převzala roli členských států v oblasti bezpečnosti obrany a rozvojové pomoci, ale je dobré tady využít pákových efektů, aby Evropská komise například spolupracovala s ministerstvem zahraničí ve Spojeném království v Německu a v dalších zemích. A například Eh, evropská komise poskytne peníze prostřední GI set a pak by se poskytovala eh, koordinovaná evropská rozvojová pomoc. A je třeba také, aby jednotlivé členské státy respektovaly a dodržovaly evropské podmínky a tak je možné vyhnout se duplikaci. Pane Hartungu, chcete se ještě vyjádřit? Voorzitter, heel snel nog even een reactie. Ik ben verbijsterd over het feit dat mevrouw eh, mijn vraag en opmerking niet wil reageren. Pane předsedo, eh, mě poněkud udivuje skutečnost, že ne, mm, eh, náš host nechce reagovat na mou otázku, protože existuje studie Národních parlamentů a Ruského parlamentu, a která se tohoto týká. Já si myslím, že je důležité, abychom zde o tom hovořili. Je škoda, že nezareagovala na mou otázku. Milí kolego, my se nevyhýbáme diskusi. Kdybyste pozorněji sledoval práci rozpočtového výboru v loňském roce, když jsme vyslali misi rozpočtového výboru a rozvojové výboru a výboru AFET na místo do Izraele a na palestinská území, aby, protože jsme si sečetli veškerou podporu, která Evropská unie po různých liních posílá na území a zjistili jsme, že třetí země nejvíce dostávaly z pomoci Evropské unie. A my jsme na místě konstatovali a hovorili jsme o tom velmi dlouze v rozpočtovém výboru. Byly připraveny i písemné zprávy, že prostředky, které dáváme e, palestinské samozprávě na fungování této samozprávy, a pro hospodářský rozvoj jsou globálně dobře využity a izraelská vláda nám za to poděkovala, protože vlastně evropský daňový poplatník platí místo izraelského daňového poplatníka za zprávu území, která pro izraelskou vládu jsou pod izraelskou zprávou, ale v praxi nejsou spravovány izraelskými úřady, což je zvláštní situace. Tedy pokud je o vaše legitimní otázky, máme veškeré údaje k dispozici a můžete si je klidně prohlédnout. To nebyl cíl naší studie. Děkuji paní Smith a paní Howe za jejich prezentaci a odpovědi. Jamesy, vy jste něco chtěl? Já bych chtěl dospět k závěru. Já mám související bod. Ano, o tom jsme hovořili před chvilkou. Já bych si přál zdůraznit ten jev, který byl zdůrazněn oběma expertkami, tedy nedostatek koordinace v členských státech mezi parlamentními výbory, které mají na starosti zahraniční výbor, těmi, kteří mají na starosti obranu, rozvojovou pomoc a někdy i těmi, kteří se zabývají humanitární činnosti a podobně. To je problém, který zažíváme v Evropské komisi, máme to i zde v Evropském parlamentu a setkáme se s tím všude, takže je to společná výzva. Také bych chtěl zúraznit, že až dosud v národních parlamentech někteří kontrolují lépe než jiní zahraniční politiku. Ale nikdo nemá představu, že společný evropský pohled by umožnil větší efektivitu a větší úspory. Případ Afganistánu je naprosto mimořádným školním případem. 23 na 24 zemí Evropské unie poslali vojenský kontingent do Afganistánu k čemu slouží, k ničemu. O deset let později je bilance naprosto katastrofální. Avšak každá země pozoruje to, co dělá vlastní kontingent, každý národní parlament je velmi hrdý na to, co tam vykonal vlastní kontingent, ale nikdo se nepodívá na celek. A výsledek je, že o deset let později jsme, když, to, když sečteme vojenské výdaje, které platí zejména Spojené státy, ale také některé členské státy EU. A když sečteme i rozvojovou pomoc, tak jsme vydali 10 nebo 20 krát částku, která odpovídá HDP Afganistánu. A můžeme to posoudit eh, jednotlivě, ale neexistuje globální pohled. A tak si uvědomujeme, že za každou cenu je potřeba vytvořit mechanismus, který umožní, kdy pokaždé, kdy dochází k mezinárodní operaci, kde ať už Evropská unie jako taková nebo určitý počet členských států zasahují, aby došlo k politické globální kontrole této operace. Kromě Afganistánu je tu další případ, což je také školní případ. A to nebylo ve vaší studii. A tím se musíme zabývat boj proti pirátství u somalského pobřeží. Je to finanční skandál. Je to vojenský skandál, je to politický skandál a nikoho to nezajímá. A vydáme tam gigantické částky z hlediska vojenského a ekonomického. Dochází k ekonomickým ztrátám na námořní dopravě a mezinárodní společenství je šťastné, Na to je šťastné, Evropská unie je šťastná, říkáme tomu operace Atalanta a výsledky jsou politování hodné. Tedy pokud zásahy v oblasti zahraniční politiky jsou stále více, více národními zásahy pod mandátem OSN, tak je třeba provádět skutečnou politickou a rozpočtovou kontrolu. A naše úloha zde ve, ve výboru pro rozpočet není zasahovat, pokud jde o vedenou politiku. Naší úloha je sečíst výdaje z titulu EU a spolu s národními parlamenty také sečíst tedy výdaje dalších zemí a postavit příslušné činitele před jejich odpovědnost. Podívejte se, pro co jste se rozhodli, takové prostředky jste využili a tolik to stojí. A je na vás, zda náklady odpovídají politickým ziskům, o které vám šlo. My to nedokážeme posoudit, ale ať to posoudí oni. Tedy já navrhuji, a opět děkuji našim expertkám, aby tyto závěry byly zveřejněné, jsou již zveřejněné formou sdělení, které se live šíří po internetu, ale pokud s tím budete souhlasit, měli bychom upozornit eh, výbor pro zahraniční otázky a rozvojový výbor a také pozornost eh, vysoké představitelky pro zahraniční politiku a také příslušné národní politiky, aby mohli z toho načerpat veškerá poučení. Já jsem při zahájení řekl, že jsme v poslední době příliš eh, mnoho pořádali meziparlamentní konference na rozpočtové téma, ale na druhé straně víte, že pokud je o zahraniční politiku, až dosud jsme nebyli schopni dospět k dohodě mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty o tom, jak spolu optimálně pracovat. Po zmizení parlamentního schromáždění Západoevropské unie. E, smlouva o Západoevropské unii zmizela, už neplatí a parlamentní shromáždění ZEU také zmizelo. A je třeba se snažit nahradit orgánem, který bude schopen vykonávat tuto politickou parlamentní kontrolu zahraničních politik členských států. Prozatím ta jednání v rámci Kozaku a mezi předsedy parlamentu e, k ničemu nedospěly. A podle posledních informací neprobíhá to v příliš e, dokonalé atmosféře. Uvidíme, co bude možné. Děkuji vám, děkuji paní Němsky. James Ellis se chtěl vrátit k této studii. Uh, thanks, uh... Děkuji, děkuji, pane předsedo. Blahopřeji zpravodajům. Tento dokument bychom také měli předložit našemu generálnímu řediteli, tak aby se zvážilo to, co bude parlament v budoucnosti dělat. A také je tady pilotní projekt o vytvoření interinstitucionálního systému strategického náhledu na věci. Dokument je nyní k dispozici na 2030 a také se zabývá policentrickým světem a tady se definuje, jak by mělo vypadat strategické myšlení Evropské unie v budoucnosti. Já žádám výbor o dvě věci. Lidé, kteří zpracovali tento dokument, pokud by si to výbor přál, tak lidé, kteří toto zpracovali, by vás mohli seznámit s tímto dokumentem, protože tento dokument je zajímavý také o tom, že dochází k ekonomickému posunu mezi Západem a Východem a tento projekt má ještě druhou fázi, který vytváří vlastní systém a zabývá se také eh, meziinstitucionální eh, pracovní skupinou. Děkuji, Jamesy. Takže předložíme výsledky studie takto jako dnes dopoledne a já jsem měl možnost si přečíst závěry a ty závěry jsou velmi zajímavé pro celý rozpočtový výbor. Byl to pilotní projekt, který se stane přípravnou akcí a jsem rád, že James to sledoval a v budoucnosti nás tím eh, seznámí. Pan Salato požádal o slovo, já jsem vás neviděl, prosím. Eh, molto brevemente, presidente. Desidero... Stala stručně, pane předsedo. Chtěl bych podotknout, že jsem velice spokojen se vším, co jste řekl. A na tomto výboru, který je části velice technický, se najednou objevují velice politická témata, o kterých hovoříme. A tato témata podporují i tu technickou stránku. Já si myslím, že je nutné, aby politické hodnocení bylo zapojeno do interních diskusí eh, o mm, věcech, které se dějí v Evropě, o evropské realitě. Abychom opravdu dokázali zohlednit vše, protože pokud bychom se nadále věnovali pouze technickým aspektům, aniž bychom zohlednili aspekty politické, tak by to vedlo k tomu, že by Evropa na mezinárodní úrovni nemohla sehrávat tu úlohu, kterou by sehrávat měla. To je důležitá věc, protože eh, je to důležité i paní pro paní vysokou představitelku tak, aby ona nebyla pouze technickou zástupkyní evropských politik či politik jednotlivých členských států. A v tomto smyslu vám děkuji za vaše slova, děkuji rovněž zpravodajce. Děkuji, milí kolego, za toto pozbuzení. A dobře jste pochopili, že nechceme překročit naši úlohu. Jsme rozpočtovým výborem, není na nás tvrdit, kam by měly peníze pro zahraniční politiku, ale je na nás, abychom zveřejňovali, jak jsou využity ty částky a vyzvat veřejnost, eh, parlamenty, vlády, vysoká, vysokou představitelku, aby skutečně zhodnotili, zda ty částky přinesly kýžené politické cíle. Chci poděkovat našim expertkám a propouštím je. A není voting time, přichází vážné věci, přichází rozhodování. A nevím, zda máte všichni hlasovací karty. Já jsem si tentokrát nezapomněl vzít svou kartu. Pokud vám karta schází, tak mi to řekněte. Takže navrhuji, abychom zahájili zprávou Vaughan. Bod 5. Všichni si vezměte hlasovací seznam. Zpráva o odhadech. Parliament estimates of regional expenditure for the financial year 2013. Odhad přímo a výdajů na rozpočtu 2013. Pozměnce návrh 1 pana Hartonga z prodaje proti, kdo je pro. Raz, dva, tři. Kdo je proti? Skoro všichni ostatní. Zamítnuto. Dvojka pana Gerbrandyho. Zpravda je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? EPP. Ale EPP je v izolaci. Zdržel se. Schváleno. Trojka paní Andreasen. Zpravda je proti. Kdo je pro? 3, kde proti, většina, zdrželi se, zamítnuto. Čtyřka, paní de Edenberg. Spravodaj nemá žádný názor, free vote, kde je pro? Děkuji, kde je proti? Tady si to musíme ověřit. Já mám hlasovací právo. Máme tu jednoho socialistu navíc, to je špatně. Tak Ivalo nehlasuje. Hlasovali všichni. Končí hlasování. 20 pro, 11 proti, 2 se zdrželi, schváleno. Osmička zpravodaje bylo staženo. Pětka paní Vertman, zpravodaje proti. Paní Vertman se omlouvá, kdo je pro? Nikdo to neboje, kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Šestka byla stažena. Ano, to by bylo řečeno v pořádku. Sedmička. Paní de Jong, zpravda je proti, kdo je pro? Tři, kdo je proti? Děkuji, zdrželi se zamítnuto. Devítka Moniky Holmajer staženo. Máme tu kompromis velké A, pokrývá několik pozměňovacích návrhů. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Dva. Zdržel se. Schváleno. Tím se dostáváme k patnáctce kolegy Portaše. Zpravodaj je proti, kdo je pro? Liberálové a konzervativci spolu s komunisty. Kdo je proti? Stejně. Zdržel se? Zamítnuto. Šestnáctka Moniky. A tentokrát Monika trvá na svém návrhu. Kde, zpravodaj je pro, kde je pro. Děkuji. Kdo je proti? Schváleno. Sedmnáctka pana Hartonga. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Ano, zamítnuto. Dvacítka paní Andreasen. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Stejný, kdo je proti? Stejná většina. Zamítnuto. Devatenáctka. Platí. Předcházející návrhy byly zamítnuty. Zprva je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Zdržel se. Schváleno. A můžeme se přesunout k 24, protože všechny ostatní pozměňovací návrhy jsou pokryty. 24 paní Andrásen. Spodají je proti, kdo je pro? Děkuji. Proti? Děkuji. Zamítnuto. 25 pana eh, Portaše. Spodaj je proti. Nikdo. Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. 26 z který je pro? Samozřejmě. Kdo je pro? Kdo je proti? Jeden zdržel se. Schváleno. 27. Oddělené hlasování. První část. Urges až po at the latest. Spravodaj je pro. Kde je pro? Děkuji. Kde je proti? Nikdo. Zdržel se. První část je schválena. Druhá část. Tady zpravodaj nemá stanovisko. Kdo je pro? Kdo je proti? EPP v izolaci. EPP prohrává, druhá část je také schválena. A přecházíme tedy k 28. pana Hartonga, které je slučitelné. Pan, pane Salato. Ogni volta ricordando che il PPE è stato battuto. <laughs> Není třeba vždy připomínat, že EPP byla poražena. Venant de moi, c'est... Ode mě je to výraz skromnosti. Dobře, vezmu to v úvahu. Ale nebojte se, takovéto drobné ponižování je během hlasování sdíleno. A při, probíhá to v dobré náladě. Takže v dobré náladě pozměňovací návrh 28 pana Hartonga, slučitelný pozměňovací návrh, zpravda je proti, kdo je pro. Raz, dva, tři. Čtyři, kdo je proti. Většina zamítnuto. Pozměňovací návrh 29 pana Gerbrandyho, také slučitelný návrh, kdo je pro. 8, kdo je proti? Většina, zdrželi se, zamítnuto. Třicítka Moniky Holmajer. Zpravodaj to nelíbí. Kdo je pro? Monika. Ano. Kdo je proti? Děkuji. Jedna skupina je izolována. A tudíž Pozměňovací návrh je zamítnut. Pozměňovací návrh je zamítnut. Je mi to velmi líto. Kvůli Monice a kvůli její politické skupině. 31. pana de Jonga. Zpravda je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Většina zamítnuto. 32. Pana Hartonga. Zpravda je proti. Kdo je pro? 3. Proti. Zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 33 pana Hartonga. Tentokrát eh, zpravodaj dává free vote. Je to pokryto. Pan předseda se omlouvá. Ale je to pozměňovací návrh eh, týkající se jednotného sídla. Když to schválíme několikrát, tak budeme mít tři nebo čtyři sídla. A každé z nich bude jednotné. 34. pana de Jonga je to příslučitelné a není to pokryto. Zpravda je proti, kdo je pro. Děkuji, proti. Děkuji, zdrželi se, zamítnuto. 35. paní Haug. Zpravda je pro, kdo je pro. Děkuji, proti. Zdržel se, schváleno. 36. Opět je to pokryto. 37. Pana Hartonga. Zpravda je proti. 36 není pokryta? Pan předseda se omlouvá. Pokrývá 59, pokud bude schválen. Ano, já jsem se spletl. Spravodaj nemá vyhraněný názor, kdo je pro. Děkuji, kdo je proti. Stejná situace. Zdržel se, takže schváleno. Takže to pokrylo 59. 37 slučitelné pana Hartonga, zpravda je proti. Ano, kdo je pro? Pan Hartong? 2, 3. Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 38. Paní de Edenberg, tento návrh je pokryt. Zase se to týká jednotného jediného tedy sídla. 39 je také pokryta, 40 Derek Vaughan a Moniky. Kde pro? Děkuji. Proti? Děkuji. Zdržel se? Schváleno. 41 Helgit je to slučte, ale sporu se to nelíbí. Kdo je pro? Helga. Kdo je proti? Všichni kromě Helgy. Zdrželi se? Zamítnuto. 42 Marty Andrásen. Zprava je proti. Kdo je pro? Raz, dva, tři. Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 43 staženo. 44 pana Morgantyho. O tom se bude hlasovat. Zprava je proti. Kdo je pro? Navrhovatel. 3 proti. 3 pro, proti, zamítnuto. 45 navrhovatel a pana, Ferm, pana Ferma doplněno ústním návrhem zpravodaje, který spočívá v doplnění odstavci 12a Ask therefore for the rulers to be revised accordingly. Kdo je pro tento pozměňovací návrh doplněný o ústní pozměňovací návrh. Děkuji. Kdo je proti? Raz, dva, tři, čtyři. Zdržel se. Schváleno. 47. Zpravodaje. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Držel se. Schváleno. A můžeme přejít přímo k 51 zpravodaje. Je to rovněž eh, ústní pozměňovací návrh. Je třeba doplnit v odstavci 13a. That, pursuant to the agreement reached in the conciliation meeting between the Bureau and the Committee on Budgets, le reste sans changement. A zbytek je bez změny. Takže odkaz na naše setkání s předsednicem. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Nikdo není proti. Je to tedy schváleno. A můžeme přejít k pozměnce na 52 pana de Jonga z prodaje proti, kdo je pro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kdo je proti? Přes 6. Zdrželi se zamítnuto. 53 Helgi Truppel. Zpravda je proti. Kdo je pro? Helga. Odvážně. Kdo je proti? Všichni ostatní. Zamítnuto. 54 Moniky. Monika stáhla návrh. 55 pana Morgantyho. Zpravda je proti. Kdo je pro? Raz, dva, tři. Kdo je proti? Většina. Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis velké B, zpravodaje, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Děkuji, zdrželi se, schváleno. Takže 59 je pokryta. 60 pana Hartonga. Zpravodaj je proti, kdo je pro? 1, 2, 3, 4. Kdo je proti? Většina. Zamítnuto. 61. Paní Sen. Zpravo je proti, kdo je pro. Raz, dva, tři, čtyři. Kde je proti? Zamítnuto. 62 pana de Jonga, zprava je proti. Děkuji. Kdo je proti? Je to stejná většina. Zdrželi se. Rovněž zamítnuto. 63 pana Paxase. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Jeden proti. Všichni zamítnuto. 64 paní Vertman. Doplněno ústním pozornosti návrhem Moniky Holmajer zařazení nového výrazu New Unforeseen Buildings. Unforeseen. Tedy nepředpokládané budovy což je zajímavý pojem. Moniko, ne? My jsme se proto rozhodli, nebo rozhodli jsme se tak, že ten celkový komplex je již v těch předchozích ustanoveních, takže jsme se rozhodli jakožto EPP hlasovat celkově proti, protože nemá smysl to zdvojovat či strojovat. A taková vedlejší poznámka, která se týká pozměňovacího náhodu číslo 52, tam část hlasovala proti, ta cena pro novináře již neexistuje. To je ten důvod, proč jsme hlasovali proti, či neexist, nehlasovali proti, protože není možné hlasovat proti něčemu, co již neexistuje. To je tedy preventivní opatření pro něco, co bez tak již vůbec neexistuje. Když jsem byl v základní škole, tak eh, dvakrát méně je plus. Takže hlasovat proti nule možná vytvoří život. Chápu, že zpravodajka je proti tomuto, pozně, že je proti tomuto pozměňovacímu návrhu. Jsme u 64. Vy jste proti. Ano. Kdo je pro? Paní Bertman. Čtyři. Pět. Kdo je proti? Většina. Zdrželi se. Zamítnuto. Zbývá nám 65 pana Hartonga, kdo je pro. Děkuji. Proti. Děkuji. Pozna- zdrželi se. Zamítnuto. Závěrečné hlasování hlasujeme elektronicky. Máme vaši hlasovací kartu. Máte svou hlasovací kartu? Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, včetně An. Může hlasovat? Je tu hodně liberálů dnes. Je to podezřelé. Nemá právo hlasovat. Měl jste přijít včas. Konec hlasování. 31 pro, 2 proti, 2 se zdrželi. A kdyby Ann Jensen, ta byste hlasovala pro takže to bude v zápisu. Děkujeme zpravodaji, je to práce obtížná, která byla odvedena velmi efektivně. A nyní přecházíme k bodu Staff Regulation, bod 19. Bod 19. Služební řád zpráva pana George Lyona, náš mocný místo předseda. Máte hlasovací karty? Pán Jensen má opět hlasovací právo. Vyhnala Jana Muldera. Hlasujeme o zprávě George Lyon. Čtyřka zpravodaje, kdo je pro? Děkuji. Proti. Zdržel se schváleno. Pozměňovací 17. Paní Hercog. Ve, dvou, ve třech částech. První část Addition of Skills and Competencies. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část souvisí to až po all grade of all function groups. Spravda je proti této části. Kdo je pro? Kdo je proti? Je to většina. Zdrželi se, druhá část mizí. Třetí část nahradit shall allow výrazem binds, zavazuje. Tomu se také, to se nelíbí zpravodaji. Kdo je pro? Kdo je proti? Je to stejná většina. Takže zde zůstává pouze první část u 17. 18. Sidonie. Slučitelné se 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 19. je stažena. Není stažena. 19. Inge s ústním pozměňovacím návrhem if he has. Spravodaj přes ústní pozici je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Většina. Je tu mocná skupina, která je trošku v izolaci. S malou posilou a nestačí to. Zamítnu to. No, prohráváme takto vždycky. Dvacítka Sidonie. Kde pro? Už je to větší. Kdo je proti? Děkuji. Tentokrát existuje většina. Pro dvacítku. Jedna dvacítka je stažena. Inge stáhla jedna dvacítku. 22 Sidonie. Zprdal je pro, kdo je pro. Kdo je proti? 23 byla stažena. 24 Miguel Portáše a Jurgena Klute. Kdo je proti? Kdo je pro? Helga. Kdo je proti? Většina. Zdržel se. Zamítnuto. 25. Stažena. 26. Helgy. Spravodaj je proti. Kdo je pro? Dva. Kdo je proti? Většina. Zdrželi se. Zamítnuto. 27. GUE. Spravodaj je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 28. Staženo. Paní Gresle, Chci stáhnout i 29. 29 je také stažena, děkuji. 30 je rovněž stažena. Dostáváme se k úvodním ustanovením. Sedmička paní Angeliky Wertmann, která škrtla, tedy zpravodaj ústním pozměcenému vypustil Chorvatsko, tedy sedmička bez Chorvatska, kdo je pro? Kdo je proti? Tady si to musíme ověřit. Nerozumím tomu dobře. Mohu hlasovat. Hlasovali všichni. Výborně. 20 pro, 16 proti, takže je to schváleno. Dvojka zpravodaje. Kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Děkuji, zdržel se. Schváleno. Osmička Edith Herzog, slučitelné, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. Trojka zpravodaje, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. Devítka Helgy, zpravodaje proti, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. Desítka GUE. Kdo je pro? Proti? Držel se stejná většina zamítnuto. Jedenáctka Edity Herzog. Zprva je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Děkuji, je to většina. Schváleno. Dvanáctka paní Vertman. Zprava je proti. Kdo je pro? Raz, dva, tři, čtyři, pět. Kdo je proti? Děkuji. Zamítnuto. Třináctka stejného autora. Kdo je pro? Čtyři. Kdo je proti? Děkuji. Zamítnuto. Čtrnáctka Edith Herzog. Zprva je pro. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Děkuji. Zdržel se. Sváleno. Patnáctka a šestnáctka stejné návrhy, Zprva je pro, kdo je pro. Proti? Zdržel se schváleno. Návrh legislativního usnesení. Pozměňovací návrh Jedna z prodaje, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Pětka Helgy. Kdo je pro? Zpravodaj je proti. A všichni jsou pro. Včetně zpravodaje. Kdo je proti? 9, zdržel se, vě, většina pro, schváleno 6 Helge Triple. Zpravodaj je proti, kde pro, proti, zdržel se, tak to bylo zamítnuto. Závěrečné hlasování o stanovisku navrhuji, abychom hlasovali elektronicky. Hlasovali všichni. Ještě schází dva hlasující. Hlasovali všichni, končím hlasování. 30 pro, 3 proti, 2 hlasy se zdrželi, blahopřejeme zpravodaji. Navrhuji, abychom přešli k bodu 18. Mobilizace prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci zpráva paní Matery, která tu není. rozpočtový výbor je zmaten, ale je nahrazena Salvadorem. Nevím, jestli jsme o tom vydělali. Takže zpráva paní Matery, pozměňovací návrh 2, liberálů. Zpravodaj je proti, kdo je pro? Liberálové. Kdo je proti? Všichni, kromě liberálů. Zdrželi se? Zamítnuto. Trojka paní Wertmann. Spadala je pro. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Děkuji. Zdrželi se? Schváleno většinou. Čtyřka pana Dardena. Zpráva je pro. Kdo je pro? Proti? Děkuji. Zhruba liberálové, schváleno. Pětka pana Dardena. Tady je zpravodaj proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Myslím, že to musíme ověřit. Je to pětka pana Dardena. Zahajuji hlasování. Hlasování probíhá. Hlasujte, hlasujte. Někteří už nehlasují, končí hlasování. 12 pro, 21 proti. Nikdo se nezdržel. Zamítnuto. Šestka pana Dardena s ústním pozměňovacím návrhem, který spočívá k doplnění pro období 2014-2020. Ale zpravodaj, tomu se to nelíbí. Kdo je pro? Proti? Je to stejná většina jako před chvilkou zamítnuto. Sedmička liberálů. Zpravda je proti, kdo je pro. Liberálové plus dva, kdo je proti. Mamuti a někteří další. Zamítnuto. Ústní pozměnovací na pana Dardena spočívá v do, náhradě Beyond, tedy po 31. prosinci. Měl by tam doplněno for application submit after, je to určité upřesnění. Co si o tom myslí zpravodaj? Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Děkuji, zdrželi se schváleno. Jednička liberálů, zpravodaj je proti. Kde pro, kde proti? Je tu většina, ale radši si to ověříme. Jednička, hlasem elektronicky. Hlasujte, hlasujte. Končím hlasování. 20 pro, 13 proti, schváleno. Závěrečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Někteří kolegové přestali hlasovat, už jsou unavení. 25 pro, 3 proti, 4 se zdrželi. Blahopřejeme koordinátorovi EPP. A nyní přejdeme k rozpočtu. Tedy převody se budeme zabývat později. A musíme také odhlasovat převod, to je bod 20, který odpovídá tomu, co jsme tady odhlasovali. Kde pro? Děkuji. Kdo je proti? Zdrželi se? Stejné hlasování, měli jsme to oficiálně tedy odhlasovat. Stalo se. A další převody budou odhlasovány později. Tak. U paní Balcany není další převod. Paní Balcány nemá další převody. Pan Fernandez, ten má převody. Čištění, pane zpravodaj. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jsme to tady představili, eh, tento změnu, tento přesun prostředků. Jsme eh, tady dokázali vyvrátit po chyby, které se pojily s touto otázkou a já tady připomínám, že se to týká veškerých budov a jejich údržby zde v Bruselu a je to takový preventivní charakter, opatření preventivního charakteru. Nejsou tam vůbec žádné problémy v tomto přesunu prostředků. Je to, týká se to dvou tisíc eur a vlastně vychází to z rozpočtové položky pro lucemburskou budovu KAT, to tedy se to přesouvá, problémy tam nejsou a je to také výsledkem předsednictva z března 2009, rozhodnutí předsednictva, potom byl proveden audit a zohlední se veškeré normy, veškerá legislativa a rovněž eh, to také zohledňuje eh, šetrný přístup k životnímu prostředí a proto já tady doporučuji, abychom toto schválili. Děkuji. Nejsou námitky. Kdo je pro tento převod? Kdo je proti? Zdržel se? Tři hlasy se zdrželi schváleno. Pane zpravodaji, máte další převod? Nemáte. To je jediný. Dobře. Tentokrát máme málo převodů. Takže se nyní dostáváme k bodu 6, který byl přeložen. O tom jsem už mluvil. Můžeme společně hlasovat 10 a 14 už nemusíme hlasovat. Takže hlasování bylo ukončeno. Takže se vracíme k pořadu jednání a není tedy bod 10, což je návrh zprávy paní Marie Muniz de Urkisa, zřízení finančního nástroje na podporu demokracie a lidských práv ve světě. Myslím, že máte vlastně dvě zprávy. Máte také bod 14, zřízení nástroje stability. Pokud to chcete představit současně, tak ušetříme čas. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Skutečně. Jedná se o... Četré, prosím o klid v sále, aby mohla paní Muniz přednést svá slova. Děkuji. Jedná se o stanoviska ke dvou finančním nástrojům určeným pro zahraniční politiku Evropské unie. Celé se to odhrává v rámci změn, které navrhuje komise v rámci těchto nástrojů. Cílem reformy je... Dost mi nenaslouchají, pane předsedo. Ticho, prosím. Ti, kteří hovořit, musí opustit sál. la reforma es establecer un procedimiento armonizado, simplificado. Ano, tedy v reformě jde o zjednodušený, harmonizovaný, pružný postup pro čtyři geografické nástroje a pro tři tematické nástroje které má k dispozici evropská zahraniční politika. Já bych ráda se tady současně zmínila o všech nástrojích, o kterých jsem vypracovala stanovisko. Je to, jak je to tedy nástroj stability, ten se nyní nazývá nástroj pro bezpečnost a evropský in, a Evropský nástroj na podporu demokracie a lidských práv. Oba dva tyto nástroje v posledních letech se staly čím dál tím důležitějším, protože jsou jakousi značkou Evropské unie, zejména když zohledníme to, že evropská zahraniční politika se zaměřuje na podporu míru, bezpečnosti, zvládání humanitárních výzev a tak dále. Reforma odpovídajících finančních nařízeních pro tyto finanční nástroje má vytvořit více právní bezpečnosti a měla by rovněž podpořit rozpočtově politické synergie, tak aby nedocházelo ke dvojí zátěži. Nyní k nástroji pro stabilitu. Eh, článek 21 eh, smlouvy říká, že cíle eh, zahraniční politiky jsou tedy mír a tak dále, je to tam tedy přesně stanoveno článku 21. A nástroje pro stabilitu je nástrojem, který se používá Eh, v rámci evropské hraniční politiky. Rovněž to pokrývá další nástroje, které nejsou pokryty ostatními nástroji. Například se to týká eh, všeho, co jde nad rámec nouzové pomoci, a za veškerá další podpora nad rámec pomoci v nouzi. Nyní k rozpočtově politickým aspektům mohu pouze podpořit to, co řekl před chvíli pan předseda o financování evropské zraniční politiky, tedy více efektivnosti, méně prostředků. Ráda bych tomu podotkla ještě toto. Komise navrhla nárůst eh, 42 pro další příští finanční rámec 2014 až 2020 pro tuto oblast politiku. A je to tedy nárůst o 24 v období předcházející, porovnání s předcházejícím plánícím období my jako parlament se musíme postarat o to, aby to během vyjednávání nebylo sníženo, protože tento nástroj stability je opravdu velmi důležitý. A rovněž pokud zohledníme světové dění, veškeré krize a tak dále, je to prostě nezbytný nástroj. Tento nárůst o 42, respektive 52 pro celkové období 2014-2020 je velice důležitý, je třeba u něho zůstat. Další věci. Eh, předpokládá se, že, že bude pružnější financování, přístup pro konečné příjemce bude jednodušší a rovněž veškeré postupy by měly být zjednodušeny a zrychleny. Je třeba mít více flexibility i u prostředků, které jsou nevyužity v rámci různých nástrojů, dále více kompatibility v rámci pákového efektu a je třeba rovněž zvážit, jak využívat prostředky a opět využívat prostředky, pomocí stejných finančních nástrojů. Dále potřebujeme lepší koordinaci pomoci Evropské unie mezi jednotlivými členskými státy a rovněž to musíme lépe skoordinovat s dalšími mezinárodními aktéry, regionálními a lokálními, tak abychom se vyhli dvojí práci a dvojímu financování, protože rovněž zde máme cíl, že chceme své omezené prostředky využít maximálně efektivně. Proto je důležitá flexibilizace tak, aby by byly možné rovněž převody prostředků z jedné oblasti do druhé. A aby nedocházelo k tomu, že u některých nástrojů zbývají prostředky a u jiných nástrojů prostředky chybí. Proto potřebujeme odpovídající flexibilitu u našich opatření, neboť naše opatření a akce se mění. Děkuji. A nyní ještě k nástroji pro lidská práva. To je horizontální nástroj. Cílem je podpořit demokracii, míra stabilitu na světě, podpořit rovněž mezinárodní společnosti. Volební mise eh, do toho rovněž spadají. Tento nástroj eh, má být nezávislým nástrojem, je to velice mocný nástroj, který vytváří komplementaritu mezi veškerými finančními nástroji. Nástroj má pět cílů a ty je třeba zachovat. Pokud by se měly objevit dodatečné kompetence, tak je třeba, aby to parlament analyzoval a rovněž schválil podle své úvahy. Tedy v tomto smyslu předložíme i pozdějovací návrhy. Rovněž je třeba zohlednit, že vize Evropské unie, tedy unie jakožto globální aktér, musí být podložena dostatkem finančních prostředků. Nový víceletý finanční rámec mm, jde tím směrem, že by bylo třeba eh, navýšit prostředky asi o 20 To je pod tím, co se navrhuje pro jiné rozpočtové linie promiňte, říká řečnice pro jiné okruhy. Je třeba se postarat o to, aby nástroj byl na mezinárodní úrovni důvěryhodný a aby nás, nárůst této oblasti odpovídal nárůstu, který se plánuje pro ostatní okruhy, zejména pro okruh 4. Dále byl vytvořen nový instrument pro demokracii my jsme to sice schválili, ale třeba se vyhnout tomu, aby eh, finanční prostředky, které se poskytnou tomuto nástroji, byly eh, převedeny z finančních prostředků, které má k dispozici stávající nástroj na podporu demokracie a lidských práv. Není možné, aby nové nástroje nám odčerpávaly prostředky eh, z již nástrojů stávajících, které jsou rovněž užitečné pro evropskou zahraniční politiku. Co se týče dalších cílů a instrumentů, je důležité, že, že ty nástroje musí být koherentní s ostatními, že se musí být dobrá koordinace s členskými státy a ostatními a dalšími mezinárodními organizacemi. Koordinátoři se pokusí dospět ke společným elementům, vypracovat je, abychom měli společný přístup k financování evropské zahraniční politiky a doufáme, že se nám podaří do stanovisek eh, tyto elementy zapracovat. V našich pozměňovacích návrzích se pokusíme zajistit to, aby se posílila evropská kontrolní pravomoc v oblasti reformy nařízení o finančních nástrojích. A nyní se dostáváme k ožehavému tématu aktiv přenesené v pravomoci. My toto ponecháme Eh, jaksi vědomostem a schopnostem vydávající delegaci. Děkuji. Přeje si někdo se vyjádřit? Má někdo poznámky? Paní Brantner, která právě dorazila. Máme radost z její přítomnosti, ale je to vlastně, má jmenovku paní Edenberg před sebou. Omlouvám se. Já jsem myslel, že to přijde až trošku později na řadu, tak se omlouvám, že přicházím takto dopředu. A já jsem s pravdajkou v AFETu. Paní Muniz byla stínovou v AFETu, tak eh, úzce spolupracujeme u tohoto nástroje pro stabilitu. A myslím, že bude důležité zachovat eh, pružnost největší klad tohoto nástroje, protože zatím to byl jeden z mála nástrojů, který nebyl dlouhodobě programován v oblasti vnější. A my jsme viděli u arabského jara, že to byl jediný užitečný nástroj, kdy jsme mohli reagovat na krizi. A tak to je tak trošku škoda, že komise navrhla redukovat tu neprogramovanou část což je samozřejmě pro komisi jednodušší, je, představuje to méně práce. Ale myslím, že je to špatná cesta. Ehm, bylo by lepší, kdyby to zůstalo tak, jak je to nyní, abychom se k tomu vrátili. A to je bod, který bude důležitý pro parlament, abychom toto zdůraznili. A druhý bod, velmi přesně upře- uvádějí, co je možné v příhoze financovat oproti legislativní části návrhu, tak jak tomu je teď. Já s tím souhlasím, dává to větší pružnost komisi, tedy v, eh, externí službě. A já bych přijala tuto flexibilitu, kdybychom mohli eh, jako protiváhu mít eh, akt v přenesené působnosti. Potom já bych s tím souhlasil, kdybychom my měli možnost do toho vstupovat následně. A mělo by to být skutečně v legislativní části textu a ne v příloze. To jsou dva body, které jsou důležité, potom jsou to ještě nějaké drobnosti, ale tyto dva body stojí za to, abychom se o nich bavili s komisí a s členskými státy. Děkuji. Výborně, děkuji. Někdo další chce promluvit? Není tomu tak? Paní zpravodajko, chcete komentovat vyjádření paní Brantner? Oui, merci. Eh, avec eh, Madame Brandner. S paní Brantner my jsme dobře pracovali a sledovali jsme konzultace o nástroji stability komise a myslím, že se shodneme, pokud jde o linii pro komisi. Jde v zásadě o konzultaci parlamentu předtím, než se rozhodne o krocích. A nyní nás informují vlastně následně o těchto případech. A my využijeme této zprávy, tohoto stanoviska, abychom požádali komisi, jak právě řekla paní Brantner, abychom měli ty informace dopředu a aby došlo skutečně ke konzultaci a nikoli pouze o sdělení informace. A samozřejmě je třeba navýšit úlohu parlamentu, pokud jde o Delegated Acts. To je téma sporné, ale myslím, že bychom měli využít těchto zpráv právě proto, abychom zdůraznili stanovisko parlamentu. Takže myslím, že je skutečně třeba pružnosti. Samo sobě ty akce, které řeší nástroj, jsou pružné a je třeba, aby i ten nástroj byl sám o sobě pružný. A kontrola týkající se finančních prostředků by měla být ze strany parlamentu. A dokonce i informace, pokud by mělo jít o nižší částku, komise od, může v naléhavých případech rozhodnout sama. Ale mělo by to být písemnou cestou, to bude jeden z návrhů. Abychom byli informováni v naléhavém případě ale současně s rozhodnutím parlament by měl být informován písemnou cestou, anebo jinak, na základě sdělení zpravodaji nebo příslušnému výboru. Můžeme se zabývat racionalizací nástroje, ale jsme eh, na jedné linii, pokud jde o zahraniční politiku, o, o práci výboru a FED a o práci našeho výboru. Děkuji. Paní Němsky požádala slovo. Yes, thank you. Uh, thank you. Děkuji, pane předsedo. Já jsem zpravodajka pro společné nařízení pro všechny jednotlivé nástroje a já toto představím příští týden. A já se domnívám, že budeme o tom také diskutovat v souvislosti se změnami nařízemi. Toto společné nařízení by mělo být jednoduché a veške, mělo se vztahovat na všechny nástroje. Já o tom nebudu nyní hovořit, protože zatím nemám všechny pozměňovací návrhy, ale já doufám, že příští týden o tom budu moci hovořit více detailně. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji oběma zprávám bych rád podotkl ještě toto. U zprávy eh, o finančním nástroji na podporu demokracie a lidských práv ve světě je lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů. Promiňte, omlouvá se pan předseda. Výměna názorů na základě písemné zprávy se bude konat, se koná 21. března, to je dnes. Příští týden budeme mít k dispozici zprávu, říká paní zpravodajka. Lhuta potom pro předložení pozměňovacích návrhů je 25. dubna a na výboru pro rozpočet budeme hlasovat 31. května. A v červnu to potom bude na plénu. A co se týče bodu 11, nástroj předvstupní pomoci, tam je stejný časový harmonogram. Paní Brantna, prosím. Včera jsme se jakožto zpravodajové rozhodli, že k tomu celému budeme přistupovat jako k jednomu balíčku. A proto jsme se rozhodli, že žádný ze zpravodajů neukončí vyjednávání, eh, dokud neukončí vyjednávání všechny ostatní. Já obdivuji předseda tuto interní koordinaci, to je výborný příklad pro celý náš výbor. Děkuji paní, děkuji a nyní se o slovo hlásí paní Jensky qu'elle la reprenne pour nous parler de son rapport sur le point 12. A nyní tedy předávám slovo, bude hovořit o bodu číslo 12, politiky rozšíření, kritéria a strategické zájmy Evropské unie. Prosím, paní Něnsky, máte slovo. Prezident. Děkuji, pane předsedo. Stanovisko, které jsem zpracovala, je zpráva z vlastní iniciativy a tak také je v souladu s mou zprávou týkající se předpřístupových nástrojů a pomoci. Tak budeme moci hovořit o konkrétních změnách nástroje příští týden, kdy se má hovořit o stanovisku. Vedoucí výbor se bude zabývat rozšířením obecně a bude také ještě jednou reflektovat celý institucionální rámec kodaňská kritéria a další věci. Já se zmiňuji o několika záležitostech předvstupní nástroj se stane pilířem ro, eh, strategie rozšíření a bude zahrnovat všechny aspekty politik. Cílem bude zabezpečit, aby kandidátské země a potenciální kandidáti byli eh, připraveni na eventuální vstup a tak, aby mohli eh, zabudovat evropské politiky do svých národních priorit. To znamená, že to se týká právního státu, demokratických hodnot a já jsem také navrhla, aby předstupní dialog se zaměřil na cíle strategie 2020. Já jsem také doporučila, aby cíle politiky rozšíření brali v potaz nedávné události v Evropě o fiskální stabilitě, o e, e, řádné správě a také o fondech pro malé a střední podniky a také e, řešení otázek nezaměstnanosti mládeže, což také podpoří konkurenceschopnost a růst. Pokud se týče rozpočtového výboru, tak my máme zájem o to, abychom zabezpečili konzistentnost politiky rozšíření společnosti politik interními politikami EU a tak, aby došlo k synergetickým, synergetickým efektům, které by byly ve prospěch nových zemí. Já také se zaměřuji na otázky současně projednávaného finančního nařízení. Vidíme, že tady vznikají nové podmínky, jako je kondicionalita, výkonnost, trans, otázky transparentnosti a tak dále. Toto všechno by mělo posílit také správní kapacity a příjemce. Navrhovaná částka pro budoucí eh, finanční rámec je ve výši nárůstu 7,3 ve srovnání s minulým obdobím, což znamená rozpočtu IPA ve výši víceletého finančního rámce, což se zaměřuje především na zachování současné situace programu. Eh, navýšení má také vést k tomu, aby e, přístupová kritéria byla dosažena a splněna. Je třeba brát v potaz, že se nyní počet států sníží na 8. Děkuji vám. Děkuji paní zpravodajce. Děkuji. My jsme stínovými zpravodaji a já bych chtěl poděkovat paní Neňský za důležitá doporučení. A chci se zeptat ještě na synergie na Evropskou unii a e, členskými státy. To také souvisí se studií, o které jsme se nyní dozvěděli. Týká se to také západního Balkánu. Já se domnívám, že koordinace se musí odehrávat nejenom mezi členskými státy EU, ale také dalšími aktéry, jako jako je Světová banka, Evropská investiční banka a dalšími institucemi. Já si myslím, že to, to bychom tam také mohli kvůli jasnosti doplnit. Za druhé se tady hovoří o tom, jak technicky e, se stavíme k sektorálním přístupům a podobně, ale já se také myslím, že my tady se snažíme vytvářet různé národní systémy vedle evropského systému, kterýž máme. A to vede k velké složitosti financování a tomu bychom se měli vyhnout. Pokud se týče ekonomické zprávy a veřejných financí, tak s tím nemám problém. Je mimořádně dobré, eh, nutné mít dobré veřejné finance v kandidátských zemích, ale musíme vyřešit přesně formulovat, co jednotlivé věci, co e, znamenají. Já se domnívám, že nesmíme také naše škrty přenášet do kandidátských zemí, protože tento úsporný program v EU je často kritizován. A na závěr musíme také konstatovat, že vstup do EU se netýká pouze národní politiky, národní ekonomiky a vlády. Je také důležité chápat, že toto je proces, který se vztahuje na celou společnost, občanskou společnost, na sociální partnery, na trh práce my často na toto zapomínáme a toto je velice důležitá věc a to by mělo být také součástí této zprávy. My jsme prac, měli také pilotní projekt na Balkáně týkající se obnovy kulturního dědictví. To se netýká pouze obnovy zničených kostelů a mešit, ale jde o to, aby spolu e, lidé z jednotlivých kulturních okruhů a skupin hovořili a IPA nevylučuje financování, ale není to tady výslovně uvezeno. Takže tady máme ještě další aspekty, které se vztahují na sociální partnery, nevládní organizace a tak dále. To by také mělo být zapracováno, ale jinak si myslím, že návrh paní Jevské je velice dobrý. Děkuji, Gorane. Děkuji, nejdelší vystoupení. Naděždo, chcete zareagovat? Ne, Chtěla jsem jenom poděkovat panu Fermovi za doporučení a věřím, že nalezneme správný návrh, správnou formulaci, což bude významná podpora pro naše stanovisko. Takže já chci jenom tedy připomenout to, co řekl. Děkuji, děkuji paní zpravodajko. Takže připomínám, že u této zprávy termín pro pozměňovací návrhy je 10. duben. Návrh stanoviska bude předložen k hlasování 10. května ve výboru, tak, abychom mohli ovlivnit hlasování tedy gestorského výboru 30. května s cílem dospět v červnu či červenci na plénum. Děkuji vám a nyní jsme stále u finančních nástrojů, ale tentokrát je to politika sousedství, je to bod 9. A náš zpravodaj je pan Kozlovský a dávám panu Kozlovskému slovo. V obecné perspektivě finanční. Děkuji, pane předsedo. No, co se týče evropské politiky sousedství Současný nástroj je považován za efektivní, ale při nedávné revizi a při veřejné konzultaci naše pozornost byla upoutána některými prvky, které třeba zlepšit. Politika sousedství by měla směřovat k podpoře demokracie, tedy lidské svobody, tak jak jsou definovány článku 8 smlouvy a tato politika investicí do budoucnosti Evropské unie, protože nástroj se týká 16 zemí vně Evropské unie, 6 na východní hranici a 10 na jižní hranici EU. A je v našem zájmu podporovat demokratizaci těchto zemí. A takto nová politika sousedství předpokládá hlubší politickou a ekonomickou integraci a také prosazování efektivních forem demokracie. Po řadě konzultací komise navrhla zásadu more for more. Tedy podpořit ty nejambicioznější projekty. A komise chce také zkrátit programovací období, protože v současnosti trvá asi rok a půl a vyžaduje velmi složitou dokumentaci. Komise také navrhuje hlubší harmonizaci a zavedení tedy horizontálních cílů. Další návrh se týká prohloubení spolupráce mezi EU a třetími zeměmi a také spolupráci případnou s dalšími poskytovateli pomoci, jako je Evropská investiční banka nebo OSN. této fázi naší práce hovoříme o metodách zásahu a nikoli o částkách, o konkrétních částkách a stanovených částkách, tedy to bude projednáváno až následně. A proto je třeba považovat eh, vlastně tento návrh komise jako návrh předběžný také chci říci, že se předpokládá navýšení o 23 částky u současného nástroje. Tady hovoříme o 13 miliardách, ta částka by měla být navýšena na 16 miliard. Konečně bych chtěl upozornit na program Erasmus pro všechny. Ty částky určené pro národní projekty by měly být definovány podle jasných kritérií, například eh, význam pro demokracie a lidská práva nebo význam z hlediska obtíží či katastrof, které postihly určitou zemi. Obecně za to návrhy komise jdou správným směrem a předpokládají, že návrhy budou předkládány, jsou v souladu s tím, co tedy vzešlo z našeho výboru v listopadu loňského roku z příslušného stanoviska. Já jsem spolupracoval na, s, se stínovými spolu, zpravodaji, kterým vřele děkuji za jejich podporu. A chtěl bych také říci, že jsem pro zásadu more for more, ale myslím, že bychom měli lépe definovat kritéria pro tuto zásadu. A měli bychom také jasněji odkazovat na regionální rozměr předpokládané spolupráce u tohoto nástroje. Za třetí, domnívám se, že je třeba zdůraznit úlohu demokracie jakožto základního principu pro vztahy Evropské unie a partnerských zemí i Ruska a přál bych si, abychom zdůraznili vazbu mezi zásadami vnitřní a vnější politiky Evropské unie a také zásady, které jsou uvedeny v projektu Evropa 2020. Myslím, že také třeba podporovat veškeré kroky směřující k větší transparentnosti a efektivitě evropských prostředků. A za tímto účelem je třeba více využívat eh, možnosti související se spolupráci, například eh, s Evropskou investiční bankou, případně s dalšími evropskými či mezinárodními fondy, což by mělo přispět k větší finanční synergii. Je třeba také potrhnout nutnost eh, prosazovat eh, energetickou účinnost a podporu malých a středních podniků. A měli bychom také zdůraznit význam tohoto nástroje při realizaci regionálních a makroregionálních zásad. Například eh, Dunajská strategie. Chci také podtrhnout úlohu Evropského parlamentu při programování a realizaci projektů. V případě, kdyby Evropská unie chtěla přerušit svou podporu. Věřím, že dospějeme k širokému kompromisu a děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane zpravodaj. Goran Ferm požádal o slovo. Yes, I'm the... Ano, jsem stínovým zpravodajem této zprávy a chci poděkovat panu Kozlovskému za dobrou spolupráci e, se stínovými zpravodaji, také bere naše názory v potaz a tato zpráva se týká také stanoviska, které já jsem zpracovával. Proto jsme neměli žádné velké problémy. Několik připomínek. Za nejprve týkající se Evropské nadace pro demokracii. My musíme koordinovat tuto zprávu se zprávou paní Nunas o nástroji pro lidská práva, protože oni hovoří také o maličko problematickém vztahu s nadací pro demokracii. Takže to by mělo být dáno do souladu. pokud se týče článku 19, pokud se týče návratnosti či zpětného toku, tady jde o to, aby se využili a znovu využili eh, finanční toky eh, evokované finančními nástroji. Toto byla kontravertní záležitost v tomto období a bude to i v budoucnosti kontroverzní, takže možná, že se k tomu ještě vyjádříme a předložíme pozměňovací návrhy. Za třetí, já již jsem o tom hovořil v souvislosti s IPou. Když hovoříme o cílené podpoře, tak bychom tady měli hovořit také o sociálních partnerech, o kulturním dědictví, o sociální partnerech a tak dále. Toto je důležité nejenom v kandidátských zemích, ale také v oblasti sousedství. Na závěr chci říci, že jsem rád, že zpravodaj navrhl, že makroregionální strategie by mohla být financována prostřednictvím politiky sousedství. Já se domnívám, že bychom se měli trošku zabývat tím, textem, že by tam mohlo být poněkud silnější slovo než slovo might. Jinak celkově si myslím, že se jedná o velice dobrý návrh. Děkuji. Garant. Děkuji. Karla Gund. Just briefly, Mr. Chairman, first of all, thank you. Děkuji zpravodaji. Bohužel naši příslušní zodpovědní činitelé tady dnes nejsou já jsem se seznámil se zprávou a zpráva je velice dobrá. Já jsem se také chtěl vyjádřit k makroregionální strategii strate, makroregionální strategie pro Baltické moře byl takový pilotní projekt a bylo to velice uh, úspěšné. Pouze tady trošku nám drhne financování. Bylo to uh, financováno z Interregu, ale dnes Interreg nemá dostatek finančních prostředků pro tento víceletý finanční rámec a my musíme nalézt dlouhodobé financování tohoto projektu a podobných projektů a já já si myslím, že na tom se můžeme domluvit i s Goranem, že e, zde by se to dalo také řešit. Především vzhledem k tomu, že mnoho makroregionálních strategií se dotýkají také politiky sousedství, e, například také se to týká Ruska. E, tyto tyto strategie obsahují hodně projektů, které přesahují hranice EU a všechny tyto projekty musí být také dobře financovány. Já se domnívám, že ještě v tomto duchu předložíme příslušné pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji. Paní Brantner, vy jste žádala o slovo, prosím. To není nic vážné, jenom velmi stručně. My si myslíme, že pozitivní, že rozpočet eh, je navrhován jako navýšený. Za druhé, pokud je občanskou společnost, to řekl pan Ferm, to naprosto podporujeme. To byla i naše zkušenost. A byli jsme schopni se poučit z vývoje v Severní Africe, je třeba úžeji spolupracovat s občanskou společností a nejen u projektů, ve fázi programování a také při monitoringu a vyhodnocení. Tedy tyto aspekty začlenit. Nepovažujete je pouze za příjemce fondu, ale jako za skutečné aktéry v určité zemi. Podmíněnost, kondicionalita, more for more. Přišel nový dokument komise o tom, jak zpřesnit tento poměrně obecný přístup nejsme zcela přesvědčeni, že to bude v realit- ve skutečnosti fungovat. Je to dost obtížné. Je to poměrně abstraktní. Bude třeba ten přístup upřesnit, aby fungoval. To vidíme v Egyptě, že je, se to občas obtížně aplikuje. Někteří chtějí podpořit ten přechod k demokracii a současně vláda v uvozovkách, tedy vojáci, nejsou zcela optimálními partnery a dochází ke skutečnému rozporu. Bude třeba to trošku eh, intelektuálně vystužit. A ten slabina je vlastně v návrhu komise celý aspekt eh, regionálních konfliktů. Málo se zabýváme eh, usmířením po konfliktech a je třeba do toho více investovat. A je to často ponecháno na nástroj stability. Ale tady nejde o bezprostřední krize, jsou to staré konflikty, které přetrvávají a dochází občas překvapením. A bylo by třeba působit preventivně, také skrze tedy MPI a nejen skrze nástroj stability. Děkuji paní Brantner. Pane zpravodaji, chcete na to zareagovat? Chci poděkovat za veškeré připomínky. Hovoříme o zlepšení kritérií, o transparentnosti, ale řekněme to jasně. Myslím, že tu přetrvává subjektivní aspekt. Ale řeknu, že zatím je spolupráce velmi plodná, jsem přesvědčen, že dospěme k širokému koncenzu. A bude to zdařilé stanovisko. Děkuji, milí kolegové. Hodně jsme pokročili. Zbývá nám jediný bod na pořadu jednání dnešního dopoledne, což je bod Giovanniho Lavia, Direct Payments to Farmers a Chci toho využít, pokud je o koordinátory. Nejsou tu všichni, ale obracím se na jejich asistenty, pokud tu nejsou. Ušetříme čas, pokud eh, se koordinátoři budou konat do deseti minut, protože to by nám umožnilo získat čas a za druhé budeme moct využít tlumočníky a za třetí ti, kteří mají rádi oběd, budou mít více času na oběd nebo na siestu. Takže mi sdělte, jaká je situace, než pan Giovanni Lavia nás seznámí s otázkou přímých plateb pro zemědělce. Grazie. Grazie, presidente. Eh... Děkuji, pane předsedo. téma, kterému se bude věnovat, je velice úzce propojeno s časovým odkladem, který existuje v souvislosti s přímými platbami a s novým víceletým finančním rámcem. Všichni kolegové a kolegyně jistě vědí, že přímé platby jsou upraveny pomocí nařízení, které, jedno, které je jedním ze základů společné zemědělské politiky. A toto nařízení platí do, roku, do konce roku 2012. Pro rok 2013, abychom měli přímé platby pro zemědělce i v roce 2013, a jsou to platby, které se vyplácí pomocí zdrojů, které již budou patřit do nového víceletého finančního rámce a proto potřebujeme jistou úpravu. Existuje zde návrh komise, který v, eh, součas, v současné době prověřuje výbor pro zemědělství a tento návrh jde tím směrem, že by se zachoval současný status quo. Rovněž jde o to, aby prémie byly bodulovány. tam dojde k určitému zkrácení asi o 5% pro státy EU 15, mezi 5 tisíci a 300 tisíci eur. A u částek nad 300 tisíc je třeba ještě se podívat potom přesně na konkrétní čísla. Ono to totiž neplatí pouze pro nejzálednější regiony Evropské unie, neplatí to také pro Egejské ostrovy. A je tady ještě další aspekt. U nových členských zemí e, předpokládá nařízení jinou modulaci, a to v souladu s přizpůsobovacím procesem pro jednotné prémie, které platily v roce 2012. Návrh z výboru pro zemědělství jde tím směrem, že bychom měli zachovat stejný systém i v roce 2013 a rovněž zachovat rozpočtovou kázeň a to vede k tomu, že veškeré výdaje musíme držet v rámci stropů pro přímé platby. Děkuji. Ano, je to věc, kterou musíme sledovat. Týká se to rozpočtu zemědělství. Kolego, jste tak výmluvný a máte slovo. Přejete si, máme trochu času. A než dostanu odpověď týkající se koordinátorů, chcete zmínit eh, mandát pro trialog s tím, že to téma, o kterém budeme hovořit odpoledne, spolu s komisařem Levandovským, pokud jde o platební prostředky, ale u dalších bodů trialogu. Chcete o tom hovořit už teď, abychom trošku ušetřili čas? A nebo si to necháte na odpoledne? Eh, Pane předsedo, je jasné, že diskuse souvisí s tím, co máme na programu dnes odpoledne. A proto je to tak, že to, co nám sdělí pan Lewandowski, jistě ovlivní i naši diskusi. Víte, že v souvislosti se schvalováním pokynů máme úzkou spolupráci s ostatními institucemi, respektive poprosili jsme oni. A týká se to zejména dalšího postupu u plateb a odpovídajících prostředků, protože chceme přesně sledovat, jak se celá věc vyvíjí. Je to jedno z nejoživějších témat, kterým se věnujeme v souvislosti s vyjednáváními o rozpočtu 2020. 13. Možná bychom mohli předsunout jednu věc a to by byl harmonogram pro pilotní projekty. To bychom mohli eh, projednat nyní, pokud byste si přál. Je to ten, jde o to, že ten postup z minulých let chceme zachovat i nadále, tak abychom měli jisté předchozí hodnocení návrhu na pilotní projekty a to od příslušných výborů, které potom poskytnou informace výboru pro rozpočet. Komise ještě před letní přestávkou nám sdělí výsledek studie proveditelnosti, která byla zadána pro tyto projekty. Do května bychom, mohli od, eh, bychom měli od veškerých institucí, od odborných výborů a tak dále, eh, obdržet jejich stanoviska. To se potom předloží komisi a komise nám ještě před létem sdělí hodnocení možného provádění navrhovaných projektů. Po letní přestávce bude náš proces pokračovat a potom budeme postupovat tak jako vždy, budeme mít na balíček návrhu, které přijdou do parlamentu a potom v rámci dohodovacího řízení s radou to vše uzavřeme. Více k tomu již nemám co dodat. Ano, ještě vývoj uplateb. plateb na zbytek stávajícího roku. Zde bychom měli vyčkat na informace od pana komisaře Levandovského. Děkuji, milý kolego. Vrátíme se k tomu odpoledne. Chtěl jsem se obrátit na Görana. A on mi ukazuje záda. Görane, prosím, obracím se na vás. Milí Görane, máme náskok oproti programu a nemám zatím odpověď od zelených EPP, co se týče schromáždění koordinátorů nyní, abychom získali čas. Mohli byste nám předložit bod 17 už nyní? Bylo to naplánováno na odpoledne. Já myslím, že to uděláme odpoledne, protože tam budou hosté z jiných institucí a ty by to chtěli slyšet. To, to jsem si myslel. U dalších odpoledních bodů, bohužel, paní Grelie tu není. A tak ve skutečnosti nemůžeme postoupit dále. Máme zprávy o koordinátorech? Nemáme. Sidonie. Poslední zpráva je, že Salvador dává rozhovor a je těžké ho dosáhnout. Ale já jsem k dispozici, než se vrátí. Tak snad zelení. Ale nebylo by to správné vůči zeleným, tedy pokud jsme nedostali odpověď. Takže nejlepší bude, že to necháme, jak jsme to naplánovali. Takže nyní uzavřeme naši práci, můžeme jít dříve na oběd. Potřebujeme hodinu na koordinátory, nebylo by, nestačilo by ve 14.30? Ano, přesně tak. Protože my máme v sousední místnosti oběd s rozpravou. Takže asi to bude kulturní pokrok, pokud se budou obědu déle Švédové věnovat. Takže v tomto duchu koordinátoři budou krátká schůze, říkám to všem asistentům a také koordinátoru. takže se setkáváme ve 14.30 přesně na půl hodinky a komisář přijde ve 3. Takže končím jednání. Koordinátoři ve 14.30 v 15.00 pro členy výboru. Uzavřené zasedání od 3 do 4. Končím toto jednání.